ani do výboru. Tak, návrh konference předsedů vám bude rozeslán elektronicky. Seznam bude také připojen do zápisu z dnešního zasedání. A připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je dnes v 7 večer. Čili do dneška do večera do sedmi. Hlasovat se bude zítra v 9 hned, jak začneme. Chci vám popřát skvělé odpoledne a tím